Okay, colleagues. Vážení kolegové, zahajuji naše zasedání. Rád bych uh, přivítal uh, zde uh, zástupce uh, z Šverinu, eh, z Mecklenburska, eh, západního, eh, západních pomořan, z tamní hospodářské komory, které jsou zde na pozvání pana Kůna. Doufám, že vás toto zasedání bude zajímat. Pan předseda mluví mimo mikrofon. Souhlasíte všichni s pořadem jednání? Takže teď za zápis eh, ze schůzí 18., 19., 25., 26. března. Schváleno, děkuji. Další bod je tedy eh, je eh, v umožnění státní pomoci. To je návrh mé zprávy. Návrh komise upravuje ustanovení o některých pravidlech eh, státní pomoci a pro eh, dopravní výbor eh, je důležitější, že mění nařízení 1370 o povinnosti veřejných služeb u veřejné dopravy po železnici a po silnici Zajímá eh, mě eh, postup, eh, který komise, komise zvolila pro úpravu nařízení 1370 prostřednictvím tohoto takzvaného prováděcího nařízení o státní pomoci. Podle návrhu komise a jeho článku 9, no, podle návrhu by článek 9 nařízení měl přestat platit 6 měsíců po přijetí tohoto nařízení nového Ehm, a týká se to tedy státní pomoci. Článek 9 eh, eh, výjima eh, v současné době provozování veřejných dopravních autobusových služeb z obecných tarifních pravidel podle celého nařízení na základě článku 108 a smlouvy o fungování Evropské unie. Změň, eh, změna eh, tohoto nařízení v prováděcím nařízení eh, tento návrh komise činí, abych tak řekl, v skutku iritujícím. Nařízení 1370 bylo přijato v rámci postupu spolurozhodování a domnívám se, že proto není přijatelné, aby parlament, nebo pa, pro parlament, aby parlam, aby komise navrhla eh, mm, nelegislativním, eh, tedy eh, upravit tento akt nelegislativním zásahem rady. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná povinnost, která by vyžadovala, aby komise navrhla změny nařízení 1370, tak komise eh, přijala nový návrh eh, prostřednictvím eh, řádného legislativního postupu. Není pochopitelné, proč komise nezahrnula navrhované změny prostřednictvím tohoto tohoto prováděcího eh, nařízení přímo v návrhu eh, eh, v změny nařízení 1370. Tím, že komise vytvořila ten návrh prováděcího nařízení tímto způsobem, tak projevila zjevnou nevoli parlament, legislativní právo parlamentu. Jakákoliv změna toho nařízení 1370 by eh, měla být provedena eh, řádným legislativním postupem. Eh, tuto záležitost vede hospodářský a původně šel podle pravidla 50, pokud jde o odkaz na ale vzhledem k vývoji na radě, kde členské státy přijali návrh jirského předsednictví, eh, kde se eh, vymazávají veškeré odkazy na eh, nařízení PSOL. A také jsem eh, z hospodářského výboru slyšel, že oni by eh, toto podpořili, tak jsem se eh, rozhodl podle běžného pravidla 49, tedy postupovat s tímto stanoviskem. Musím výboru připomenout, že abychom splnili na harmonogram ekonom, tak musíme jednat velice rychle při projednání tohoto stanoviska, jelikož harmonogram ekonom je velice napjatý, tak to znamená, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů bude 25 dubna v poledne. Můžete eh, podávat návrhy pouze v angličtině, protože jinak eh, promeškáme zasedání eh, ekonu. Návrh mého stanoviska zatím nebyl přeložen, ale myslím, že jste asi pochopili, že Eh, jádrem mého stanoviska je eh, jednoslovné, eh, jednoslovný pozměňovací návrh a sice vymazat ten návrh na změnu článku 9. Jestli to nebude jednoslovné stanovisko tedy, tak to bude jeden jediný pozměňovací návrh, ve kterém bude škrtnuto já vím, že to bude jenom v angličtině, ale musíme se postarat o to, abychom eh, to stanovisko dali ekonu co nejdříve, tak aby oni to měli k dispozici, až eh, začnou hlasovat. Takže lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 25. dubna a doufám, že potom budete mít tedy můj eh, zprávu v angličtině a, a budete chápat tedy to, co jsem právě řekl, pan Groš. Já budu velmi stručný k obsahu. Tady zcela souhlasíme a jménem EPP nebudu předkládat pozměňovací návrhy. Jde o to jednoduše škrtnout článek 2 a já jsem stejně jako pravodaj měl takové otázky, proč komise předkládá návrh takového nařízení místo, aby to nechali ve spolurozhodování. Tím vlastně také rozhodují a mění něco, co již bylo rozhodnuto. Já nejsem právník a nevíme zda takovýto postup je vůbec legální a to by mě tedy zajímalo, jak to je. Dále bych také věd, rád věděl, proč se změna 1370 z roku 2007 nevyužila pro takovouto změnu, tak jak to říká pan předseda. A poslední Poslední poznámka je, eh, pokud by, ale nevypadá to tak, pokud by Přesto komise a rada se dohodly takto postupovat, eh, tak slibuji, že prostřednictvím své zprávy toto zase začlením a tím eh, ten problém budou mít ještě jednou na stole, aby to byl jejich problém. Děkuji. Okay, thank you, Mr. Al- Děkuji, pan Alcadraj. Pane předsedo, eh, taky to dokážu říct velice stručně. Jako frakce eh, vás v tomto eh, plně podporujeme, jak z těch formálních důvodů, které jste uvedl, tak z obsahových důvodů, takže krátce řečeno vás podporujeme. Mr. Debaka. Pan Debaka. Jako chce. Já to řeknu velice stručně. Za naší frakci si myslím, že harmonizace a modernizace pravidel státní pomoci je dobrá iniciativa komise, ale samozřejmě eh, si myslíme eh, totež, eh, co vy, pokud jde o způsob, který oni použili pro změnu této legislativy. Souhlasíme s vámi zcela, pokud jde o vaše postřehy. I eh, to tež eh, platí eh, u železničního balíčku. I tam to vedlo k zmatení, takže tady podporujeme i Matěja v jeho iniciativě. Potom ehm, na vás mám ještě dotaz. Vy jste navrhl smazat článek 1 a XI a já jsem se chtěl zeptat, proč jaký, z jakého přesného důvodu. A u toho, u toho ostatního zcela všechno chápu a souhlasíme. Thank you. Mr. Kramer. Ja, auch äh, meine Fraktion. Pan Kramer i má politická skupina tě podporuje zcela jasně. I my eh, jsme skutečně rozhořčeni takovýmto úmyslem komise. Vždyť to je vlastně opakování a nevím, co si komise vůbec myslí, eh, když dva lete, po dvou letech eh, zase zkouší a prolomit toto právo. Vždyť komise by měla chránit práva a hlídat smlouvu a dodržování smlouvy. My jsme dosáhli eh, na základě našeho odporu toho, že se postupuje legálně a najednou je zde zase takovýto ilegální postup. Takže co oni si vůbec myslí? Vždyť jsme měli směrnici, která byla řádně odsouhlasena s komisí, parlamentem a radou. To se má najednou změnit a parlament je k tomu eh, otevřen, ale oni nám zase ubírají naše práva, eh, na jaké paragrafy oni se odvolávají vykonávají. To je skutečně nemožné. Já myslím, že je dobré, když Matě říká, že to uděláme zase jinak a eh, předložíme to jinak. Ale já myslím, že je nutné tento úmysl Eh, zastavit a říci, uděláme to stejně jako vždycky. Napíšeme předsedovi parlamentu a také komisi, abychom sdělili, že jedna instituce se snaží vyloučit Evropský parlament celého dění. Budeme tedy podnikat všechno možné na té normální cestě a ty jako předseda výboru by si měl toto napsat ještě jednou a vyjádřit naše znepokojení, že takovýto postup prostě nechceme je škoda, že zde není pan komisář, měl by se ospravedlnit, ale bude tady zítra a měl by nám vysvětlit, eh, co si vůbec myslí, eh, když si myslí, že může porušovat smlouvy. Děkuji, já vás mohu ujistit, že jsem velice jasně a hlasitě sděloval svůj názor všem, kdo byli ochotní poslouchat. Pan Zíle ne tik dramatiski, bet pavisam īsi, ka es atbalstu jūsu pozīciju, ka šī nav normāla pozīcija. Jā, Já bych chtěla se, smit, se stručně chtěla zmínit o postupu. Chceme samozřejmě slyšet vysvětlení komise o tomto návrhu. Ano, pan Rike? Ne? Jste spokojení? Paní Mercedes Campo tady zastupuje komisi. Ano, děkuji. Já se vysvětlím, pokusím vysvětlit čistě právnickou argumentaci, z níž vychází návrh komise. Čistě právní argument. Jak víte, nařízení 1370 z roku 2007 je nařízení o dopravě a když bylo schváleno, pak se tak činilo na základě dvojího právního základu podle článku 91, což je právní základ pro dopravu a pak 190 smlouvy, což umožňuje radě aby stanovila zvláštní podmínky kompatibility Eh, ohledně toho, eh, kdo, kdo musí být notifikován komisi. A proto tedy nařízení, eh, to je případ článku 9, kde se vyskytuje zmínka, že je třeba kompenzovat za povinnosti, které jsou společ, spojeny s veřejnou službou. Problém je, že po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy byl zaveden nový článek, je to článek 108.4, a tento článek teď vlastně se zavádí určitou právní nuanci, což zase komisi teď poskytuje výlučnou pravomoc, výlučnou kompetenci, aby stanovila tyto eh, specifické podmínky kompatibility pro ty eh, kategorie eh, pomoci, které nemusí být notifikovány komisi. Znamená to, to se tedy týče komise, že nemusí tady konzultovat na základě článku 109, ten se ovšem nemění a komise si může teď stanovit hlavní široké kategorie ehm, e, pomoci, které mohou být blokově výjimuty. Ale je tedy pouze na komisi, aby stanovila tyto podmínky kompatibility. Nařízení 1370 se momentálně reviduje. Je tady nový návrh komise, který eh, by zavedl určitou úpravu, určité změny tohoto nařízení. Znamená to tedy, že článek 9 nemůžeme nechat nezměněný, protože teď tady je nový institucionální rámec a nový soubor pravidel. A to je také jediný důvod, proč komise musela navrhnout zavedení článku 9 eh, v rámci tohoto umožňujícího nařízení, protože nemůžeme tady zanechat, ponechat eh, předchozí rámec, tedy nemůžeme umožnit eh, eh, radě, aby stanovila podrobnosti. Teď to má dělat komise, protože tak je to podle Lisabonské smlouvy. A proto, jestliže chceme blokovou výjimku kompenzace za závazky veřejných služeb chceme zachovat, pak musíme najít řešení. A tím řešením právě je, že se to dá do tohoto umožňujícího nařízení není. To je jediný důvod. Nikdo nemá v úmyslu měnit nějak obsah článku 9. Jedná se jenom o právní nutnost, tak aby sekundární legislativa byla v souladu s novým institucionálním rámcem, který vznikl po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Doufám, že tím jsem do toho vnesla trochu jasno. Well, I, uh, thank you, commission. Děkuji komisi. Nejsem si jist, že nám do toho, do toho vneslo jasno, ale každopádně mně připadá poměrně zřejmé, Jakmile slyším takové termíny, jako je právní nutnost, tak okamžitě cítím podezření jakožto volený eh, představitel, protože vždycky mám pocit, že to je eh, vždycky cesta, jak obejít parlament. Já jsem úplně eh, upřímný, pan Bradburn, a pak se dostanu k vám. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že já jsem čekal, než se vyjádřím k tomu, až se vyjádří komise a jako vždy, tentokrát se to vždycky, jako vždycky se to vysvětlení vztahuje k nějakému e, článku, ale nakonec vždycky jde o transparentnost. A jestliže my jakožto parlament nebudeme zapojeni do samotné této věci, a vy si určitě pamatujete z předchozích diskusí o e, původních nařízení o státních podporách, tak vlastně to jsou velice rozporuplná opatření. A proto tady možná nejde jenom to, tu právní pomysy, tady jde o to, aby se, eh, aby se nedostalo pryč úplně rozumné stanovisko, abychom, a on, jim jde o to, aby se to vlastně neprojednávalo v této jediné přímo volené instituci a to je přímo absurdní. Ať už to odpovídá nějakému článku nebo to mi v podstatě jedno. My tady potřebujeme otevřenost a schopnost diskutovat o návrhu tak, jak vy jste to řekl, pane předsedo, ve svých úvodních poznámkách. Myslím, myslím, že máte naprostou pravdu a musíme tlačit a tlačit na to, abychom zajistili, že my, volení politikové, budeme do toho zapojeni, zejména když se nejedná jenom o právní eh, různé um, ozdůbky, ale o věc, věc podstaty. Paní Lichtenberger, já bych chtěla doplnit jenom jednu větu. Pokud je to právní nutnost, pak i v případě právě právní nutnosti je nutné zohlednit parlamentní postup. Není možné přímo, podobně jako papež, když má eh, obecnou, obecné spolnomocnění od Boha, není možné tedy eh, takto stanovovat nové zákony. Eh, takže právní nástroje se vždy vyznačují tím, že jsou spojené s parlamentním postupem. Právní nutnost e, tam musí být prosazována zcela jasnými právními pojmy. Jinak e, bychom byli papeštější než papeše. Nejsme ale v kostele, nejbrž v parlamentu a proto bychom měli jít e, tou normální legislativní cestou. To říkám jako členka výboru Jury. Majka? Pan Kramer zabýval se tím již právní servis, anebo se máme zeptat v německém spolkovém sněmu, tam už ti máme zkušenost. Oh, Já eh, si nejsem vědom toho, co probíhá v německém Bundestagu, ale mohu vám říci, že právní služba parlamentu má stejný názor jako my, neboli věci vykládá jinak než, komisní, než právní oddělení komise. Evidentně je tady dnes eh, značný eh, rozdíl názorový mezi jednotlivými právními službami, ale asi tomu tak bylo vždycky. Ale o co mě tady hlavně jde? Jak říkal zcela správně pan Brabben, Eh, závazky eh, ve veřejné právě eh, jsou této nejdůležitější a zejména právě v našich městech a městských oblastech vůbec. A když vezmeme tedy nařízení, kterým se to v současné době řídí, to je tedy 1370, a aniž bychom vzali v úvahu nejprve a v první řadě názor parlamentu, ale aniž bychom se také podívali, k čemu by to v posledu mohlo vést z hlediska hlediska povinnosti poskytovat veřejné služby, tak to si myslím je za A nebezpečné a za B neústavní, ať už to chcete navázat na jakoukoliv eh, smlouvu, vzhledem k tomu, jakou v těchto věcech má hrát úlohu parlament. Takže já budu úplně otevřený. Když se tady mluví o veřejné eh, službě, veřejné dopravě a vázat to na státní pomoc, tak eh, to mě zneklidňuje, protože to je o něčem jiném, když se jedná o státní podporu průmyslu a když se jedná o, dejme tomu, sítě eh, veřejné dopravy. A proto já bych to chtěl vyškrtnout, a tadyhle ti všichni eh, právničtí, eh, právnické hlavy se o tom můžou hádat, jak chtějí dlouho. Ale v posledu jde o to, zda tohle je správní eh, cesta, jak řešit otázku v tomto směru veřejné dopravy a to si nemyslím. A za druhé, zda se tím neobchází parlament a to ano. A v ob, z obou důvodů si myslím, bychom to měli vyškrtnout. Pan Groš. Eh, Jenom poznámku, v otázku a také návrh. Bylo by možné, pane předsedo, abyste v této souvislosti zmínil, že bylo naším přáním to, aby otázka eh, soutěže eh, zůstala v DGVUM aby to tedy spadalo do jejich kompetence, pak by to možná vůbec nevzniklo, protože oni vědí, jak významný je tento aspekt. A za druhé, nejde zde o banální státní podporu. No, I think it's a very valid... To si myslím je velice správná poznámka, protože vlastně my jsme trošičku obětmi vnitřní války v rámci komise a ti si mohou eh, ty své bitvy hrát, ale mě ty jejich bitvy nevadí, ale vadí mi, když eh, výsledkem těchto jejich hádek je, že se obchází parlament. Tak to nejde. A proto si myslím, že to bylo velmi správně řečeno. Dobře, máme tedy 25. Eh, dubna jako termín. Doufám, že souhlasíte s tím postupem, že to musí být v angličtině. Vím, že to není úplně vhodné třeba, ale je to důležité, abychom to stihli. Takže tím vám velice děkuji za vaši podporu v této věci a teď mi dovolte, abych přešel k dalšímu bodu, který máme a Eh, to je hlášení událostí v civilním letectví. Spravodajkou je Christine de Vera. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, pokud Evropská unie v roce 2010 byla schopná přijmout eh, legislativu ohledně eh, incidentů v oblasti letectví, pak je nutné přijmout také nová pravidla, aby bylo možné posílit prevenci těchto událostí a je nutné vycházet k těm událostem, ke kterým již došlo. Takovéto události sice mohou být menší, ale jejich kombinace eh, může vést také ke katastrofě. Již jsme to viděli často, eh, že v letecké dopravě havárie nemá jenom jeden důvod. Je nutné tedy postupovat tak, aby praktici v letecké dopravě mohli hlásit událost, nehodu, havárii a umožnit tak expertům identifikaci příčin ve smyslu budoucí prevence. Jednotlivé body směrnice jsou nyní jasné a e, také postup e, odpovídá našim úmyslům. Je e, však nezbytné sbírat další události a všechny události a údaje o událostech, ke, kterých, ke kterým dojde. Personál, který se děluje události, mohou být Eh, tedy eh, takové, že je nutné je nahlásit eh, zcela dobrovolně. Dnešní systém nezajišťuje dostatečně té hlasící osobě dostatečnou ochranu vůči hierarchii. A je nutné tedy zlepšit celou celé okolí eh, pro to, eh, aby eh, ono hlášení bylo spravedlivě posouzeno. Je nezbytné, aby zaměstnanec v daném sektoru, ať už pracuje kdykoliv, může nahlásit událost bez obav, že bude nějak postihován, a to ve smyslu zlepšení bezpečnosti. Ona hlásící osoba tedy nesmí mít strach z případných postihů je nutné eh, zdůraznit především bezpečnost letecké dopravy. To je jeden z hlavních bodů mého návrhu. Je nutné se vždy soustředit na to, aby opatření byla vhodná a dostačující. Eh, pokud si eh, zaměstnanec myslí, že byl propuštěn kvůli tomu, že nahlásil nějakou událost, tak musí mít možnost Eh, se obrátit na eh, orgán, kde se bude jeho případ projednávat eh, nezávisle. Dále je nutné také moci stanovit pojem hrubé nedbalosti, tak aby bylo možné všechny zaměstnance ve všech zemích chránit stejně. Komise již začala uvažovat o této záležitosti a já se domnívám, že bychom měli zdůraznit především otázku důvěry. Důvěry zaměstnanců v eh, vhodnost eh, ohlášených eh, údajů. Dále je nutné také eh, sbírat eh, veškeré údaje eh, o událostech. Zde je nezbytné zlepšit kvalitu sbíraných údajů a také jejich interpretaci. Tento proaktivní systém má umožnit všem, aby tedy analyzovali situaci a navrhovali opatření. Bezpečnost samozřejmě něco stojí a od každého to něco eh, vyžaduje. Eh, stávající eh, pravidla musí být zlepšena, aby celý systém byl účinný a fungoval. Je nutné tedy nejenom zlepšit sběr údajů, ale je nutné je také analyzovat průkazně, jinak veškeré úmysly a snahy nebudou dostatečné. Všichni souhlasíme s tím, že takováto analýza je skutečně nezbytná a proto ji musíme posílit právě na evropské úrovni. Eh, existuje celá síť eh, analytiků, eh, která by měla být posílena. Dále je nutné také vypracovat seznam událostí, které musí být nahlášeny a je nutné zde také na základě dobrovolných zpráv poskytovat další informace za zcela jasných legálních podmínek. Tento seznam musí být zcela jasný, tak aby každý věděl, co má být nahlášeno. Již jsem v pracovním dokumentu také uvedla, že je také eh, nutné eh, poněkud eh, zjednodušit rámcové podmínky pro ehm, Eh, letectví eh, takzvaně ve volném čase eh, nekomerční. Víme, že mít celkový seznam je velmi obtížné, někdy se na něco může zapomenout a právě ona síť analytiků Iko by měla pracovat na zlepšení takovéhoto seznamu. Tato tato síť eh, analytiků by měla být také pokaždé eh, konzultována před změnou seznamu. Je eh, nutné také spolupracovat se všemi ostatními orgány v případě, kdy je to nutné. Seznam incidentů má také umožnit členským státům a ICAO sdílet sebrané informace. Není prostě eh, normální, aby členský stát nebyl informován o okolnostech eh, incidentu, ke kterému došlo nad jeho eh, územím, proto, jenom proto, že příslušná společnost nebyla certifikována tímto členským státem. Eh, doufám, že dnešní výměna názorů umožní identifikovat eh, směr, který bychom měli propracovat, abychom došli k eh, definitivnímu výsledku v následujících týdnech. Děkuji, pan Alkadaj. Děkuji. Náš stínový zpravodaj Jörg Leichfried s námi dnes bohužel nemůže být, takže řeknu několik slov jeho jménem za naši frakci. Nejdříve bych rád poděkoval eh, eh, paní zpravodajce Deverak eh, za práci a za řešení několika důležitých věc, za prv, věcí. Za prvé další posilování té kultury a to, toho, aby zaměstnanci hlásící incidenty nehlásili, te se neobávali postihů a to včetně hrubého zanedbání povinností. tak aby dokonce byli motivováni uh, něco takového to hlásit. Ovšem jsou tady některé věci, uh, které nejsou zde dostatečně řešeny. Zmíním dvě. Za prvé, máme za to, že návrh komise a váš návrh uh, ignorují uh, postupy EASY, které už uh, uh, jsou zavedené, jako je například systém hlášení incidentů eh, EASI eh, v eh, nařízení 1592 216. Zdá se mi, že v návrhu tohoto textu není tento systém dostatečně zohleděn a jak víte, tak parlament vždycky podporoval zřízení EASI co by centrálního orgánu pro bezpečnost letového provozu v Evropě, takže bychom měli se držet i tohoto nadále. Já by měla být zahrnuta ve všech dalších krucích a měla by dostat příležitost eh, poskytnout eh, své odborné znalosti mm, do eh, tohoto nového systému hlašení událostí. Dále návrh zahrnuje všechny typy letounů, ale nezohledňuje specifika nekomerčního letectví jako jsou eh, v eh, ruční kluzáky, eh, v amatérská v letadla, mikrolehká letadla a tak podobně. Takže navrhujeme jejich zahrnutí do toho povinného systému hlášení událostí, nicméně jejich povinnosti musí být uměřené vzhledem ke způsobu jejich provozu a potenciálnímu riziku. To je v souladu s obecnou strategií bezpečnosti letového provozu EASY. Takže eh, byl bych eh, vděčný, kdyby tohle paní zpravodajka zohlednila. Těšíme se na dobrou spolupráci v této věci. Děkuji. Děkuji. Pan Kačin za liberály. Děkuji. Eh, pane předsedo, vážení kolegové, vážená paní zpravodajko, já s radostí opět budu spolupracovat s paní Devejrak. Z minulých zkušeností vím, že je to odbornice v této oblasti, je trpělivá a uzavírá kompromisy na výboru a přesto je to odhodlaná, vyjednavačka na trialogu. Naše frakce bude konstruktivním partnerem a vzhledem k předpokládanému nárůstu letového provozu musíme posílit eh, své snahy v oblasti prevence Eh, šetření eh, v nehod eh, se provádí velice efektivně. Zdá se ovšem, že pokud je o hlášení událostí, je tady ještě velký prostor. Musíme být iniciativní. Mm, členské státy by měly více spolupracovat, pokud jde o sběr údajů a jejich analýzu. Osobně si ovšem myslím, že ta část o, té, o ochraně těch, kteří podají hlášení, je opravdu klíčová. V současné době eh, se práce nehledá snadno a firmy eh, rády eh, přijímají drastická nová opatření ke snížení nákladů. Když snížíme zprávách, že určitá nízkonákladová aerolinka chce řídit to, kolik mají mít rezervní mm, zásoby paliva a její letouny, tak aby se ušetřilo, tak tak eh, my musíme být schopni zakročit. Vrací se na nás řada asociací, eh, která by buď chtěla eh, být vyjata z rozsahu působnosti této legislativy, anebo mají jinou představu o tom, co by měli hlásit. Já jsem s několika z nich už mluvil a budu se s nimi setkávat do budoucna a jsem si jistý, že by před druhým projednáním ve výboru budeme schopni to vyřešit. Jsem představen, přesvědčen, že Eh, současný eh, letový provoz by měl být eh, po, jako celek. Všechno, co je schopné létat a nést lidi, může i spadnout a ohrožovat životy. Ovšem ruční kluzáky a nebo dokonce mm, padáky a balony, které závisejí na termodynamických podmínkách, mm, opravdu fungují v jiných Eh, v jiných parametrech. Těším se na spolupráci s vámi i eh, se s dalšími sínovými zpravodaji. Děkuji, paní Foster. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a velice děkuji paní De Vejrak, eh, co by zpravodajce. Ona se asi vzpomene, stejně jako vy, pane předsedo, že já jsem byl zpravodajkou k té původní směrnici v roce 2003. A myslím si, že v tomto parlamentu jsme odvedli velký eh, kus eh, práce tehdy, protože tehdy se povi, poprvé zavedlo, eh, zavedla povinnost hlášení událostí po celé Evropě. A vůbec jsme nehovořili o dobrovolném hlášení, jak už o tom začaly některé země. Ovšem ublynulo deset let a je zcela zřejmé, že že existuje určitý zmatek mezi tím, eh, co by některé členské státy měly hlásit, i když některé, již někdo si myslí, že když se podívá eh, na eh, ta, na tu část o povinném hlášení, tak je celá jasná. Například v Británii počet těch hlášení vydaných je dvojnásobný oproti Německu. Přesto mm, ten rozsah odvětví je zhruba stejný takže jsou tady nesrovnalosti. To není kritika vůči Německu nebo vůči komukoliv jinému. Nicméně ta stávající pravidla jsou e, odlišně vykládána a to je věc, e, kterou e, paní zpravodajka podtrhuje. Stejně tak je tady celá ta kultura toho mlčení, protože když někdo není připraven něco říct, tak celkově se také nic neřekne. Pokud se podíváte na poválečnou Evropu, tak tehdy jsme měli velmi dobrou eh, kulturu hlášení eh, v událostí a když došlo k eh, závažným problémům, tak se nám podařilo vypátrat, co se vlastně stalo a doufám, že k tomu se zase vrátíme. Pokud jde o návrh komise, tak podobně i jako naše kolegyně, a mm, to, jak komentoval Jörg Leify v nepřítomnosti, si myslíme, že by bylo dobré se podívat na to vyloučení EASA. Podívejte se, EASA tady poprvé neexistovala, když jsme udělali to nařízení a e, to, že jsme se e, rozhodli celoevropskou e, agenturu bezpečnosti, tak teď to najednou vypadá jako, že tahle vůbec nic nedělá a já nevím, jak by to mohlo fungovat. Samozřejmě musí existovat spolupráce mezi různými oblastmi tady, ale jak už jsem říkala, už tady máme eh, provádějící pravidla pro EASu s eh, vynikajícími eh, způsoby plnění. Takže pokud tady máme nějaké přílohy a tady ustanovení, tak já jako aerolinie potom nebudu vědět, co dělat. Buď máme bezpečnostní agenturu, anebo nemáme. A když se podívám na fungování eh, ve členském státě, tak eh, ty národní eh, orgány bezpečnosti letového provazu už si to jistě vyřešily, ty struktury. A samozřejmě je tady i určitá role pro komisi, ale komise se mi zdá, že se zapojuje do všech různých věcí a myslím si, že ty by měla často dělat ta agentura. To ovšem neznamená, že se navzájem vylučují. Takže zabývejme se tady překrýváním. A také bezpečnostní analytici já bych očekávala, možná, že to budou piloti, inženýři, eh, řídící letového provozu, kdo do toho bude zapojen. Tady potřebujeme odborníky. Ti tady mají určitou úlohu. To jsou ty odborníci s odbornými znalostmi. A potom eh, informace. Ty by měly být předávány jednotlivým zaměstnancům. Já nevím, proč by to takhle mělo fungovat. A potom eh, veřejnost je, myslím, velmi dobře informována ve výročí zprávy EASY a to, eh, myslím, docela stačí, upřímně řečeno. Potom, eh, když má komise rozpracovat to společné evropské riziko letového provozu, tak za e už na něčem pracuje takovém. Tak to je takové zvláštní a paní zpravodajce bych řekla, Eh, to eh, schromažďování eh, hlášení do 30 dnů, někdy to může být trošku složitější, takže tam by to chtělo flexibilitu. A potom dobrovolná stránka tohoto. Měli jsme to ve článku 5. původní směrnice. Ono je tak trošku oxymoronem mít povinný a dobrovolný systém zároveň. Dobrovolný systém prostě se netýká něčeho, co eh, řeší ten národní systém, to je ten Morse. Zatímco eh, pak tady byl ten druhý systém. My jsme v Británii třeba zavedli systém v roce 92. A, a firma a organizační struktura to musela eh, stanovit tak, aby zaměstnanec to poslal tam určitým systémem řízení a firma prostě potom mohla podat hlášení o věcech, se kterými není spokojena. Dělá se to tímto způsobem, takže eh, se to liší od toho povinného systému. Všem, všem členským státům bychom měli dát eh, možnost eh, těch dobrovolných hlášeních, protože je to skvělý preventivní mechanismus. Proto tady všichni vlastně dnes sedíme. Takže eh, zatím, jak jsem říkala, myslím, že naší paní, naše paní Sorobrajka nastínila víceméně všechny věci, které musíme projednat. Neměli bychom to eh, příliš zesložitovat, musíme eh, se zaměřit na implementaci toho, co máme. A rád bych požádala tedy paní Sorobrajku a komisi, aby přijala několik našich připomínek. A platí tady i pro komisi. A um, jistě dojdeme um, ke stejnému závěru, protože v zásadě zpíváme podle stejných not a chceme stejný závěr. Máme velice dobré bezpečné letecké odvětví v celé Evropě a chceme navazovat na naše vysoké standardy a chceme zajistit, aby zaměstnanci, piloti a další eh, se cítili, že opravdu mohou nahlásit eh, to, co si myslí, že je v nepořádku. Kromě toho, co oni sami způsobili, eh, to je samozřejmě úplně něco jiného. A samozřejmě pak je tady ta věc toho, eh, té, toho hrubého eh, zanedbání, té hrubé nedbalosti, ale budu se každopádně těšit na další zpravodaj. Eh, tedy, paní Wichtenberger, já se omlouvám, že jsem vás přeskočil, ale teď nadešla vaše chvíle. <laughs> um, well, uh, well, uh, für mich ist, uh, Pro mě je tato diskuze velmi napínavá, velmi zajímavá. Děkuji eh, se pravodajce, která již eh, prezentovala první eh, nápady. Vlastně by si člověk měl myslet, že všechny zúčastněné subjekty mají obrovský zájem o to, aby měli k dispozici takový systém, který dobře funguje, aby mohli eh, vyřešit všechny problémy již předem, tedy preventivně. Avšak při eh, zjišťování toho, co vlastně eh, se děje, eh, vidíme mnohé věci, které zbuzují obavu. Vzniká zde určitý duch kolektivní viny, tedy nepřiznat ty chyby navenek, ty chyby, ke kterým došlo. Je zde tedy určitá změna kultury, o kterou se musíme snažit. a Pouze mm, tak je možné získat získat eh, na bezpečnosti. Změnit se to dá pouze pak, když je jasné to, že eh, ten, kdo něco ohlásí, eh, nemůže a nemusí počítat s nějakými negativními dopady. Dnes v té ekonomické krizi mají podniky mnohem větší možnost tlačit na své zaměstnance. Někdy je to i anticipováno a to znamená, že veškerá kooperace spolupráce v této oblasti je předem zablokována. Znamená to tedy, že my musíme navrhnout eh, to, aby eh, osoby, které provádí hlášení, byly chráněny a tím přispět ke zlepšení bezpečnosti. To musí být dotrženo od začátku do konce, protože jinak můžeme rozhodovat o čemkoliv a nic se nezmění. Za druhé, zapojení i soukromého letectví a nově vznikajících komerčních linek Chceme-li tedy dosáhnout přidané hodnoty, pak musí být zapojeny. Ale zde máme určitou psychologickou překážku. Kdo už by rád špatně mluvil o chybách, ke kterým dochází v jeho vlastním vozidle, které zajišťují eh, jeho živobytí. I v nákladní silniční dopravě eh, je tomu tak. Tam eh, třeba na u nákladňáku praskne pneumatika, řekne se, no jo, to se stává. Čili i zde je taková kultura e, určitého popírání. To znamená, že je nutné se podívat na ta pravidla a jistě o nich budeme dlouze diskutovat. Rozhodující však je to, jak se údaje budou dále zpracovávat. A tady se musíme nejdříve podívat na to, aby e, se všechno vlastně nestratilo v takové netransparentní oblasti, kde příslušné průmyslové objekty dle velikosti ovlivňují eh, to, co by se dalo trochu eh, zamlžet. To by byl fatální výsledek. Právě proto se musíme přesně podívat na to, jakou roli hraje EASA, eh, e ICAO a další. Vzniká tady určitý konflikt, ale bohužel v této oblasti existují fenomény, které vznikají a které brání sociální spolupráci lidí při výměně informací a při jejich zveřejňování. Takže v tomto smyslu my předložíme určité návrhy a Poté, co jsem eh, poslouchala dnes zpravodajce, vím, že dojdeme k dobrému výsledku. Děkuji. Thank you, Mr. Kuhn. Děkuji, pan Kuhn. Eh, eh, no, no, Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek. Děkuji zpravodajce paní De Vejrak. Já se domnívám, že hlášení událostí je základním předpokladem pro to, abychom v letectví dosáhli bezpečnosti a proto je nutné mít určitou kapacitu eh, do budoucnosti. Samozřejmě, že je významné tyto události nahlásit, ve Velké Británii je tedy více hlášení takovýchto událostí než v Německu. No možná, že je to také dáno počtem událostí. O tom musíme ještě debatovat. Ale co se týče technických podmínek, které jsou relevantní, to je otázka také jejich vyhodnocení. Když dochází ke vzdělávání a dalšímu vzdělávání eh, personálu, tak eh, i zde je nutné toto zahrnout. Toto je otázka, kterou eh, musíme spojit také s těmi funkčními leteckými bloky a je to otázka toho, jakým směrem se chceme vydat. Pokud zde proběhne dobré vyhodnocení z dopady pro jednotlivé členské státy, tak se také v oblasti letecké bezpečnosti a jednotného eh, letectví v Evropě eh, budeme nalézat eh, na určité lepší úrovni. Takže to je taková celková otázka. Děkuji. Thank you, Mrs. Meissner. Meissner. Děkuji, budu stručná. Mnohé důležité věci již byly řečeny. Eh, pro mě je důležité to, co paní zpravodajka již řekla, aby předem všechny analýzy byly eh, velmi eh, zásadní a pečlivé. Je skutečně důležité všechny formy leteckých objektů tedy zahrnout, tedy i paraglidingy a podobně je nutné, aby eh, všechny eh, eh, všechna letadla byla začleněna. Samozřejmě, že u těch velkých linkových letadel se může preventivně postupovat jinak než u těch malých soukromně provozovaných, ale i tam je bezpečnost na prvním místě. Vycházím z toho, že se bude postupovat vyrovnaně a rozumně. Mr. Kramer, Pan Kramer. Pan Kramer, já jsem chtěl upozornit na jednu věc, na kterou se díváme již delší dobu. Před třemi lety jsem položil otázku komisi, nedostal jsem odpověď. Jde o uh, ony nebezpečné plyny v kabinách eh, pilotů. Slyšel jsem o tom několikrát a jenom zázrokem nedošlo eh, k havárii. Ti piloti byli vlastně otráveni a byli téměř bezvědomí. a to je téma, které zase hraje určitou roli i ve spolkovém sněmu. Ministr dopravy eh, SRN řekl, že je nutné skutečně něco udělat a je nutné, aby se to udělalo na evropské úrovni. Ještě nemáme Single European Sky, ale máme letadla, která se používají všude, nejenom v Německu, ve Francii a tak dále. Týká se to eh, tedy ovzduší v kabinách pilotů. A komise vždycky říká, no to není žádný problém. Eh, pouze, jak se na to dívat. Skutečně nemáme jasné definice spolehlivosti. Občas se ohlásí událost nebo neohlásí a existuje tabulka, nic se nestalo, eh, je tady jedna z položek, no a prostě jde se dál. Čili ta evropská definice schází a komise musí tomto smyslu něco udělat. Nemůžeme eh, čekat na to, až se někde něco stane, až dojde k havárii. Eh, a snad tomu také nebude. Předem je nutné stanovit definici spolehlivosti a to s příslušnými termíny. Není prostě možné, aby komise pouze mlčela a mlčel pan Kalas. Mé otázky již znáte a je nutné něco udělat. Je to skutečně velké nebezpečí eh, je eh, tedy nebezpečí dáno eh, tím, že vzduch v kabinách je vlastně otráven a mnozí piloti z toho mají také zdravotní potíže. Je řečeno, ano, to musíme vyjasnit, ale i po dlouhé době se neděje nic. Takže eh, musíme se zeptat komise, co tedy v tomto smyslu podniká a je nutné to také zaintegrovat do Eh, našeho eh, návrhu zprávy. právy. Děkuji a teď eh, pan Cornelis za komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát a poděkovat eh, paní Dvěrax, paní zpravodajce, za vynikající pracovní dokument, který velice jasně stanoví hlavní body, o které jde v tomto nařízení a jaké jsou s tím spojené hlavní výzvy. Za druhé chci poděkovat eh, těm členům, kteří dnes vystoupili za jejich příspěvky, za to, že poukázali na řadu věcí, které jsou mimořádně právě pro parlament významné. Jak už eh, tady řekla zejména paní Foster, už máme legislativu v této oblasti, je to směrnice, která funguje už zhruba 10 let, takže my tady nevymýšlíme novou politiku, ale vlastně potvrzujeme politiku. Totiž, že hlášení událostí se pokládá za zásadně důležitý význam v politice, prvek v politice bezpečnosti. Zejména proto, že stále více se přesouváme eh, k, k, k nařízení o bezpečnosti, o eh, vyhodnocování na na základě rizika. A tyto události jsou proto velice zásadní a hlášení o nich. A proto jsem velice rád, že všichni zúčastnění se dnes vyjádřili o tom, že je to významné takovéto hlášení. My tady v tomto nařízení nechceme nic nového vynalezat. My chceme v řadě věcí ten stávající systém zlepšit. Chceme zvýšit jeho efektivitu, tak aby lépe odpovídal potřebám bezpečnostní politiky. A to je přesně to, o čem tady hovořili členové. Rád bych čtyři věci zdůraznil zdůraznil. Za prvé je to otázka toho, čemu říkáme kultura spravedlivého posouzení, kdy tedy odborníci mají důvěru, že mohou hlásit události, včetně eventuálních chyb, kterých se dopustili. A to je tedy ta dobře známá věc té kultury spravedlnosti. Komise navrhuje celou řadu nových usnesení tak, aby odborníci v oblasti letectví byli chráněni před tresty, tak, aby byli motivováni je hlásit takové události. Samozřejmě, že eh, nejsou ale splně vyňati, nejsou úplně imunní, pokud by se dopustili hrubé eh, nedbalosti. Ale nikdo nemůže, eh, tedy zaměstnavatel je potom nemůže obvinovat a budou chráněni také před postupy, které by mohly zavést státy. A také to zajistuje, že potom příslušné organizace budou mít příslušnou kulturu spravedlivého posouzení a že tedy pokud by někdo propustil takového zaměstnance, pak by porušil legislativu právu. O tom hovořili všichni a musím říci, že toto je jedna z nejnáročnějších diskusí, kterou teď vedeme s členskými státy o tomto navrhovaném nařízení. My totiž zjišťujeme, že velice rychle tedy eh, se setkáváme s různými zásadami a postupy v oblasti trestního práva. Takže nám jde ale o to, abychom tu kulturu spravedlivého posouzení tady udrželi. Druhý hlavní prvek z našeho hlediska je, aby tady byly mechanismy, které by zajistily, že ty informace, které se budou hlásit, budou také dobře použity. Z tohoto hlediska jsem zavádí nové povinnosti analyzovat bezpečnostní informace na schromážděné a také zjišťovat a dále sledovat, co se udělalo ve smyslu nápravných opatření tak, aby se vyřešili nedostatky v bezpečnosti. Tyto požadavky tady v té stávající směrnici nebyly a proto si myslíme, že ten systém v rámci současného rámce nebyl úplně efektivní. Za třetí, návrh podporuje lepší výměnu informací mezi členskými státy a také s EASA. Momentálně informace, tedy ta hlášení, se úplně nezdílejí v rámci Evropské unie a členské státy tedy nedostávají informace o událostech, k nímž jejich v leteckém prostoru sice došlo, ale nahlásili se jinému členskému státu. Také EASA v současné době nemá přístup k informacím o události v té oblasti, za kterou má agentura kompetence. Proto ten návrh zahrnuje i ustanovení, která by tohle řešila. A jak už několik členů tady řeklo, e, úloha EASA je, e, je velice důležitá právě při hlášení těchto událostí. A mohu vás znovu ujistit, že není žádný rozpor mezi tímto nařízením a mezi stávajícím technickým prováděcím nařízením v rámci základního 216, protože tam tam jsou také požadavky na hlášení, ale jsou velice specifické pro konkrétní oblast. A není tedy žádný rozpor mezi těmito dvěma dokumenty, jsou komplementární a toto nařízení se snaží nastavit celkově horizontální systém v návaznosti na stávající směrnici, která také vlastně tady existovala spolu s pravidly pro implementaci EASA. Navíc dáváme EASA daleko ústřednější úlohu v celém tomto systému, za tím, že EASY poskytujeme přístup ke všem hlášením prostřednictvím Evropské databáze a za druhé tím, že svěřujeme analýzu eh, i, eh, analýzu i další sledování všeho, co spadá do jejich eh, spo, s, působnosti, například způsobilost pro let, ehm, to je, se jich týká. A nakonec také se jedná o jasné stanovení sítě bezpečnostních analytiků, kteří se budou scházet v Kolíně a kteří eh, budou mít k dispozici EASA, která bude fungovat co by sekretariat této sítě. A nakonec čtvrtý bod, který jsem chtěl zmínit, to je o tomhle. Plus eh, k potřebné práci, kterou eh, odvětví a členské státy musí udělat na vnitrostátní úrovni, tahle síť, o které jsem hovořil, bude formálně ustavena na úrovni EU. Budou tam odborníci z členských států, koordinovat to bude EASA a bude na vysoké úrovni projednávat eh, události, které se objevují, nebo prostě jako to, toho typu události se objevují v celé Evropské unii, tudíž je to možné analyzovat v rámci bezpečnostní politiky na úrovni EU. Komise je přesvědčena, že tato povede k tomu, aby se zajistila prevence takovýchto incidentů a že to zajistí lepší ochranu cestujících v letecké dopravě a doufáme, že to parlament podpoří, abychom dosáhli cíle ve prospěch všech občanů.

Snad ještě jedna věc, kterou jsem se zatím nezabýval, krom těch hlavních věcí, kteří tady byly zmíněny, jako je ta kultura a úloha EASA. Někteří také hovořili o lehkých eh, letadlech a eh, já souhlasím, pardon, já to chápu tak, že členové mají pocit, že i na to by se eh, tato legislativa měla stahovat a my s tím v podstatě souhlasíme. Jde nám o méně preskriptivní legislativu u této části eh, letecké dopravy a musíme tedy větší odpovědnost věnovat odborníkům a pilotům v všeobecném letectví jako takovém. A za tím účelem musí hlásit incidenty a sami jednat potom, ale musí se to dělat eh, samozřejmě úměrným způsobem, protože lehké letadlo je něco jiného než velké cestovní letadlo. Čili typy událostí, a frekvence hlášení se samozřejmě budou muset uspůsobit. Čím si myslím, že jsem zareagoval na hlavní věci, pane předsedo, a děkuji vám. Děkuji. Nemyslím si ale, že se odpověděl na otázku pana Kramera. Chtěl byste ještě se tomu na okamžik věnovat? Ano, pane předsedo, eh, co se týče eh, kvality ovzduší v kabině, tak eh, my nedávno jsme odpovídali na parla- otázku parlamentu a vy to dostanete, ale eh, stručně řečeno v té odpovědi řekne, říkáme, a my jsme samozřejmě konzultovali EASA, protože to je konec konců jejich věc, aby se tím zabývali a oni to také dělali. A eh, dokonce prováděli měření v letadlech. A v tomto stádiu závěr není ještě finální. A proto se to nadále refiduje, zatím se nic s tím nepodniklo, právě proto, že ještě není dost eh, důkazů, které by svědčily o tom, co je konkrétně třeba udělat. Ale zcela jasně, zcela evidentně, až těch prvků bude víc, tak EASA s tím bude něco dělat, pořád to reviduje. A my si také dobře uvědomujeme, že je to velmi citlivá věc v některých členských státech a e, nechceme to rozhodně nechat stranou. Ale co se týče hlášení e, událostí, takové otázky, jako je kvalita ovzduší v kvalitě, to bude spadat do těch e, událostí, které třeba povinně hlásit. A je to dobrý příklad toho, kdy takové hlášení bude zcela jasné, zcela zásadní pro další vypracování politiky. Myslím si, že pan Kramer určitě k tomu chce něco říct, ale rychle. Jen rychle, není to problém jednotlivých členských států. Jednot jednotlivé členské státy to vyšetřují, eh, ale některé říkají, že to není problém. Prosím, počkejte tedy na to, až dojde k havárii a pak budete něco podnikat. Vždyť už tři roky se o tom hovoří. Piloti jsou diskriminováni, chtějí-li hovořit o těchto problémech, chtěli se nechat eh, vyšetřit, mají strach, že přijdou o svou práci a čekat prostě nesmíme. Eh, nečekejte na to, až dojde k havárii, pak za to budete odpovědný právě vy. I don't know whether you want to... Já nevím, jestli na tohle chcete nějak zareagovat. Ne. Já bych si každopádně rád ujasnil to, co jste říkal, pane Eh, vy jste říkal, že eh, události, které souvisejí eh, s kvalitou vzduchu, budou eh, hlášeny. Tak ano, je to tak. Ano, děkuji, paní de Vejrak. Děkuji, děkuji vám, že jste mě sdělili první názory na tento problém. Dokazuje to, že tento text musí být dále ještě propracován. Co se týče platnosti, zde je nutné zajistit, aby to bylo aplikováno na celé letectví za stejných podmínek, tedy pro velké společnosti, velká letadla i ta menší. Co se týče EASA, Samozřejmě, že cílem není vyloučit EASU. Eh, eh, ta má právě hrát centrální roli a právě ona také eh, již vlastně předsedá oné síti analyzátorů a měli bychom všichni spolupracovat na tom, aby plnila svou roli. Všichni jsme také si byli zajedno v tom, že je nutné chránit osoby, které provádí hlášení řešení a když piloti jsou si jisti, že budou chráněni před postihy, pak také zajistí právě ono spravedlivé posouzení Kolega Kuhn také řekl, že je nutné se ujistit, že údaje budou analyzovány. Pane Kramere, vy jste hovořil o jedné události. Já si myslím, že experti musí rozhodnout o tom, zda to bude v celém tom seznamu, anebo eh, ne. Eh, samozřejmě, že seznam bude potom přílohou k nařízení. Jsem si jistá, že Evropský parlament dojde k silnému stanovisku z a zlepší tak bezpečnost letectví. Děkuji za všechny příspěvky. Thank you very... Já vám mnohokrát děkuji. Teď k harmonogramu. Budeme projednávat návrh zprávy 17. června, potom stanovíme lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů na 27. června hlasovat ve výboru. Chceme 17. září a na plenární zasedání by se to mělo dostat v listopadu nebo v říjnu. Takže zpráva 17. pozměňovací návrhy 27. a hlasování 17. Eh, září na výboru. Děkuji paní Devejrak a, a nyní fluorované skleníkové plyny. Zpravodajem je pan Parňo. Jedná se o stanovisko pro eh, výbor pro životní prostřední. Eh, pan eh, Alkadrávý se metamorfoval do pana Lajch v nejdříve a teď je panem Parňoem, takže prosím. Děkuji, pane Parňo, vás žádá, abyste ho omluvil. Musel eh, z soukromých důvodů eh, jet do ceziny a já se budu tady snažit předložit eh, hlavní body. Jak jistě víte, fluorované skleníkové plyny mohou navýšit klimatické změny mnohem více než CO2. Tyto fluorované skleníkové plyny také stále rostou ve svém objemu. Jde o to, aby eh, emise skleníkových plynů eh, včetně fluorovaných, byly změněny eh, o 70 do roku 2030. A do roku 2050 o 75 až 80 aby nedošlo k dalšímu navýšení eh, klimatických změn. Komise proto přijala v roce 2012 mm, nařízení a také eh, návrhy eh, na snížení těchto plynů vycházelo se z předcházejících nařízení. Víme, že tyto eh, plyny eh, jsou eh, velmi silné ve svém dopadu na klimatické změny. Je nutné na trh tedy snížit objem zařízení, které obsahují tyto fluorované skleníkové plyny. Komise navrhla platnost takovou, že příslušná opatření jsou rozšířována i na prevenci, na kontrolu izolo, eh, izolací, na eh, také kontrolu úniků eh, těchto látek. Dále je nutné také kontrolovat tlak v příslušných zařízeních. Má se přitom vycházet z toho, že plyny HFC 134, 125 a 143 Eh, jsou buď čisté nebo ve směsi a mají být eh, zakázány eh, při servisu a údržbě ve svém usnesení ze září 2011 byla komise vyzvána, aby předložila návrhy se nížit výrobu a spotřebu těchto uhlovodíků v různých výrobcích a aplikacích. Návrh komise eh, tedy eh, odpovídá této výzvě, ale oblast působnosti by eh, měla být rozšířena a zvláštní pozornost má být věnována proveditelnosti. Co se týče kontroly těsnosti, zde návrh pokrývá jenom omezený zlomek dopravy a zaměřuje se pouze na nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a chladírenské přívěsy. Je však nezbytné z oblasti působnosti vyjmout eh, vozidla s menší hmotností, dodávkové automobily a také chladící kontejnery. Eh, Oblast působnosti by však také mohla se projevit diskriminačně. Žil tedy připomíná, že i oblast železniční a námořní dopravy by mohla přispět k eh, omezení těchto plynů, eh, přičemž mezinárodní aspekty námořní dopravy eh, by mělo být předmětem specifické právní úpravy. Pokud jde o klimatizaci vozidel. Zde e, omezení e, v užití e, těchto plynů při údržbě do roku 2020 není vhodným řešením do roku 2020, protože by to vyžadovalo příliš vysoké náklady pro odvětví dopravy. Jedná se především tedy o problémy starších vozidel. V oblasti eh, dopravy eh, jsou vhodná opatření, eh, která mohou být orientována především na plnění určitých nádob těmito plyny. Směrnice MAKA by měla být také přepracována tak, aby vznik docházelo k menším dopadům, eh, přičemž eh, se jedná o nový technický vývoj, který je teprve eh, ve fázi vývoje. V prvních letech používání je nutné vyhodnotit situaci a potom ještě stanovit další harmonogramy opatření náhradní alternativní plyny a jejich energetická náčinnost, náročnost eh, musí být eh, také zohledněny. Některé alternativní plyny jsou hořlavé a mohly by přinést eh, zvýšené riziko. Pokud jde o energetickou náročnost, ta by měla být stejná jako u plynů používaných v současnosti, aby nedocházelo k vypoštění CO2 při zvýšené potřebě těchto eh, vozidel. Eh, pozměňovací návrhy mohou být překládeny do 26. dubna a 29. května budou projednány ve výboru eh, a na plenárním zasedání pravděpodobně v září. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Alk. Děkuji vám, pane Alkadravý, za to, že jste přednesl eh, tuto zprávu skvěle za EPP, eh, e pan Bank. Köszönöm si pane úr. A... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Návrh tohoto nařízení je významným krokem k boji proti globálnímu oteplování. Myslím, že eh, komise sformulovala vítaná opatření, eh, která jdou správným směrem. Hlavní eh, debata se točila kolem oblastí, kde můžeme tedy omezovat určitý harmonogram kde můžeme eh, limitovat emise do roku 2020. Jsou alespoň dvě oblasti, kde podmínky pro zrychlený přístup eh, nejsou naplněny. Inovace nepostupují dostatečně rychle, abychom eh, nalezli náhradní plyny. Za druhé, úroveň škodlivých emisí eh, by eh, neodůvodnila eh, předčasné zavedení. A já dovolíte-li, ještě tedy se budu zabývat třemi oblastmi. Za prvé malé klimatizační jednotky. Datum zavedení 2020 není realistické. Můžeme očekávat, že v nejbližší budoucnosti se eh, posune vývoj a budou se hledat nebo no, hledání alternativ nebo náhražek mm, nebude eh, představovat eh, rizika, který, se kterými bychom se nevyrovnali do roku 2020. Za druhé bych se vyjádřil k průmyslovým chladícím technikám. Komise je k tomu zatím nejasná, protože v jejich původních návrzích byla jiná lhůta, která později byla upravena protože ani eh, komise nepovažovala za reálné zavést takovou techniku do roku 2020. I když v potravinářství eh, jsou ty chladící jednotky k dispozici, takže tam by ten rok 2020 byl eh, dosažitelný. Pokud jde o chlazení vozidel nákladních, tam, kde je třeba chladnější prostředí než minus 15 stupňů, tak tam zatím náhražky možná vůbec nebudou k dispozici. Dále já jsem se chtěl vyjádřit ke komerčním chladicím technikám. I když bylo dosaženo v poslední době mimořádného pokroku, musíme počítat s několika záležitostmi v zemích kolem Středozemního moře. Někteří eh, podnikatelé si nakoupili eh, chladicí zařízení, která se teď mají eh, zakázat, protože používat forované plyny. A výměna tohoto by zásadně zvýšila jejich náklady a narušila jejich konkurenceschopnost. pokud bychom zvýšili desetkrát tu uh, přijatelnou uh, úroveň, tak bychom pořád mohli eh, vyhovět těm menším provozovatelům a ne těm uh, velkým. Čili to jsou ty uh, klíčové věci, na kterých si myslím, že je třeba dále pracovat. Souvisí to uh, s, a pro, podle toho jsem také upravil své návrhy. Děkuji paní Meissner. Děkuji. Děkuji uh, panu Panejovi který to celý pro nás pracoval. Ono to opravdu je tak, že eh, ty eh, fluorované plyny eh, představují jenom 2% skleníkových plynů, ale mají rostoucí podíl a zároveň je třeba vnímat, že mají vysoký oteplovací potenciál takže je dobré mít návrh na to, jak tohle vyřešit. Už zde bylo uh, diskutováno o uh, dopravním sektoru, o těch klimatických jednotkách a chladicích jednotkách, eh, nejenom u nákladních vozidel, ale i na železnici a dokonce i v letadlech můžeme do toho zahrnout různé dopravní přesedky, kde se ty fluorované plyny používají. Uh, a e, musíme se zabývat tím, jak je podle jejich nebezpečnosti postupně nahrazovat. Musíme si e, tady, e, tady rozhodnout, jaké dopravní prostředky do toho zahrnout a pan, pan Chadraoui za zpravodaje už na to poukázal, stejně jako kolega z EPP, že musíme pamatovat na proveditelnost Eh, jaké eh, dopady to bude mít, když řekneme, že do roku, do dne X to musíme eh, zakázat nebo nahradit, protože musíme pamatovat v různý, jako v různých strategiích jinde i na malé podnikatele. Takže měli bychom znát různá data, která by byla prosaditelná a správné a dobré je, že bychom to měli každé každý pět roků přeskoumávat, co si myslím, že je dobré, protože když řekneme, že je tady určitý potenciál nebezpečí eh, a můžeme postupovat ekologičtěji, tak bychom eh, mohli požadovat jednou za pět let zprávy. A za poslední, předsedníci už zde hovořili o tom, musíme se zabývat alternativami. Cílem je, aby celá doprava, pokud jde o emise, eh, se pustila rozumnější cestou tady eh, samozřejmě Matěj Groš, eh, máme určité cíle tedy eh, z Bílé knihy a já si myslím, že tímto můžeme také přispět k naplnění tohoto našeho cíle. Děkuji. Pane Tejore, chcete minutu nebo rovnou se pustíte do debaty? Máte slovo. There we are. Just have a quick sip. Sorry about this, everyone. Yes, it's, well, it's, the sun is not yet... Ano, sluníčko ještě také nepálí, ale přece jenom. Takže děkuji mnohokrát, pane předseda. A je mi líto, že jsem propásl většinu této rozpravy, ale jsem za tuto příležitost velice rád, že se mohu k této zprávě velmi stručně vyjádřit. E, Týká se to nařízení o fluorovaných plynech. Já e, jsem se kladl otázku, proč se to dostalo před dopravní výbor, dokud mě nedošlo, že samozřejmě, že máme e, různé chladírenské vozy a podobně. Takže co je důležité z dopravního hlediska? Že vlastně při provozování dopravy jsou, se vyskytují eh, takovéto plyny a a samozřejmě, že občas to na, eh, na silnicích pěkně drncá a proto občas unikají. Eh, takže nejprve takové postupné, postupné snižování tam, kde si myslím, že riziko spočívá v tom, že pozměňovací návrhy, které předložil pan Parnau, by vedly k, k nadměrnému závazku e, toto stahnout. Myslím si, že e, to, co říkal pan, bez Kauta, pan Leinen z Výboru pro životní prostředí, se více e, blíží k modelu komise. A já už jsem říkal, že toto nařízení asi představuje nadměrnou alokaci. A myslím si, že bychom eh, měli jít ve směru zákazu v dopravě, dopravním odvětví, ale hlavně bychom se měli snažit eh, snížit eh, ty plyny, které mají zvláště vysoký potenciál globálního oteplování. Jedná se o chladírenské vozidla. Asi bychom měli doporučit, aby tyto chladírenské eh, vozy nesměly používat ty chemikálie, které jsou z hlediska oteplování nejlepší od roku 2000 a u eh, potom voz, chladírenských vozidel přívěsů od roku 2025 a u mobilních eh, klimatizačních jednotek, tam by to mělo být od roku 2027, to tež železnice a pak od roku 2020 to by se mělo pak týkat autobusů. Já si myslím, že to je zhruba všechno, co k tomu řeknu teď, pane předsedo. Děkuji za slovo a rád si poslechnu zbytek diskuse a těším se na pozměňovací návrhy, až dorazí pan Zíler. Musíte se také napřed napít, pane Zíler? E uh, Obecně my v EKR podporujeme přechod na um, příznivější pro životní prostředí uh, plyny, ale musí to být technicky samozřejmě odůvodněné a musíme se vyvarovat nadměrnému břemeni hospodářskému, zejména pro malé a střední podniky. Co se týče uh, postupného stahování, tak my jsme proti opatření, které by dále urychlilo toto stahování, co se týče návrhu komise, protože nemůžeme si být jistí, že v dostatečném množství budou k dispozici vhodné alternativy. Proto podporujeme přístup navrhovatele, aby se tady zajistila větší flexibilita, co se týče HFC na trhu. Pokud se týká e, zákazu servisního zařízení, zařízení pro údržbu, my souhlasíme e, s tím, že e, tam by se to mělo dát o těch pěti tun a musíme zase myslet na to, abychom nevytvořili přílišné břímě pro malé a střední podniky. Navrhovatel také chce zahrnout eh, dodávky a nákladní vozidla po tři a půl tuny. A tady se na to díváme zase trošičku bezřetně. Musíme pořádně vyhodnotit, zda by to nebylo zase nadměrné finanční břemeno pro dopravní odvětví a zase jako vždy nám dělají se hlavně malé a střední podniky. A potom co se týče eh, aktu přenesené pravomoci, to je vždycky choulostivá věc a maximální množství, která jsou v příloze 5 a týká se to eh, kvot pro HFC, které by měly být na trhu, to je věc velmi citlivá a proto my bychom to chtěli dát raději do článku 19. Děkuji. Děkuji paní Foster. Ano, pane předsedo, děkuji. Pan Zíle eh, už hovořil o tom postupném stahování a dalších věcí. Jenom pár ještě dalších bodů k této záležitosti, pokud je o časový rámec, protože lidé často hned myslí, na ta chlazené zboží. Ale nejedná se jenom přece o zeleninu, jedná se také, dejme tomu, o léky, o léčiva. Čili musíme mít vždycky eh, vhodné alternativy eh, pro budoucnost, ne aby to byl jenom seznam zbožních přání. Pokud je o kontejnery, zahrnout samotné kontejnery. Já si nemyslím, že by to bylo vhodné sem ty kontejnery dávat. Samozřejmě, že výbor pro životní prostředí se na to bude dívat trošičku jinak, ale zdá se, že je tady také rozpor určitý a to už je moje poslední věc a týká se to načasování. Pozměňovací eh, návrh 6, tady se mluví o pěti let, pak zase někde se mluví o jedenácti letech, tak to jsou věci, které jsou v rozporu, ale každopádně nám přijde pět let trochu příliš krátká doba. Obecně za to si myslím, že už tady padlo hodně věcí, které s nimi plně souhlasíme. Děkuji. Děkuji a pan Rikej. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit otázku komisi a jsem zvědavý na odpověď. A sice, e, jaký vztah je mezi těmito fluorovinými, skleníkovými plyny a těmi, které byly používány v minulosti v e, motorech sektorech. Je zde určitá vazba mezi těmito typy plynů a jaký je mezi nimi rozdíl. Za druhé, co představuje doprava jako objem eh, používání těchto eh, F plynů? Eh, mám na mysli tedy v těch eh, všech chladírenských eh, zařízeních. A druhá otázka, klimatizace v soukromých domech je také dotčena. I zde hovoříme tedy o určitém dopadu, který by byl významný. Pan de Grosch. Ano, já budu stručný, protože eh, jsem měl otázku, eh, která také již zde padla. Eh, týkalo se těchto eh, chladírenských eh, zařízení z F-plyny. Chci se zeptat eh, komise, jaké jsou náklady dopadů těchto opatření. Bylo to propočítáno. Někteří říkají, že je to velmi nákladné pro některé mm, subjekty a jiní říkají, že ne, takže k tomu bychom měli mít nějaký objektivní názor. Co se týče alternativních plynů, ty navržené alternativy jsou spolehlivé

E, i zde vznikají určité otázky ohledně bezpečnosti e, nebo i ohrožení zdraví. A za třetí, ze zkušeností, které již máme z legislativy e, s technologiemi, zde máme vždycky obavu stanovovat určité lhůty. Vždyť nevíme, co přesně je technicky možné. Velmi často jsou pak takové návrhy měněny nebo vrací ceny a já bych je chtěl, aby komise své navržené lhůty vysvětlila a podívala se také na realizovatelnost eh, těchto postupů. Myslím si, že je pro nás celkem obtížné eh, toto posoudit. Když si přečteme zprávy techniků, tak vidíme určité rozpory a pak je tedy obtížné zde stanovit správné legislativní předpisy a proto bych poprosil o odpovědi komise na mé otázky. Thank you very much. Mnohokrát děkuji a než vyzvu komisi, tak bych chtěl jenom zopakovat, co už tady někteří říkali. Týká se to toho, že se nejedná jenom o dopravu, ale i zdravotnictví. Já vím, že v mém volebním okrsku otázka například inhalátorů, které používají astmatici, tam jsou použité tyto plyny. Jedná se tedy o širší záležitost než pouze dopravu. Ale asi zásadní je, jak eh, to je s hodnocením dopadu a zda už bylo provedené úplné vyhodnocení dopadu, eh, kolik by to celé stálo. Pan Rainer z DG Klimatické změny, kde, kde jste? Děkuji vám. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, dostali jsme řadu velice přesně definovaných otázek a měli bychom na ně také stejně přesně odpovědět. Rád bych tak učinil tím, že se zmíním o hodnocení dopadu, které bylo provedeno a předloženo, a to na základě velice komplexní studie celé této oblasti kde jsou skutečně velmi přesné odpovědi na všechny tyto otázky podle jednotlivých odvětví. Analýzuje se dostupnost alternativ a potenciál jak by se mohly uchytit na trhu a dále se rozvíjet tyto alternativy. Eh, tato studie, hodnocení dopadu a náš návrh vůbec zaujímají velice konzervativní přístup. My nezvažujeme žádné alternativy, které by už nebyly plně dostupné a které by nebyly bezpečné, jakožto alternativy HFC a které by nebyly stejně energeticky účinné. To byla naše kritéria pro vyloučení eh, při posuzování jiných alternativ. Takže když jsme například usoudili, že malé eh, mobilní eh, klimatizační jednotky by mohly být zakázány, pak to právě vycházelo z pevného závěru, že takové alternativy k tomu už existují a že to jsou hydrovodíky jako butan a propan a že ty už jsou dostupné a dají se používat zcela bezpečně. Pak eh, tam byla otázka, zda existuje vazba mezi látkami, které ničí eh, Eh, ozon, které jako CFC, které se používají jako hnací látky eh, aerozolu a mezi těmi HFC, které máme teď. Ano, ty HFC, ty se vlastně používaly jako náhradní látky, ale teď tedy ty látky, které ničí ozon, za, za, za, eh, nahradily neflu, nahrazují nefluorované plyny, jak už jsem říkal, uhl, eh, uhlovodíky a eh, také eh, šetření, my jsme podrobně vysvětlili situaci na trhu i v hodnocení dopadu. Aerozol představuje zhruba něco méně než 10 z celkového používání těchto chladiv. Takže to je velice důležitá oblast použití. Obecně za to samozřejmě, že nás těší, že je tady souhlas s obecným přístupem v tomto stanovisku. My tedy, jak jsem říkal, jsme k tomu přistoupili konzervativně. Jedná se o to, ale myslíme si, že kdybychom zpomalili to postupné stahování, tak bychom e, propásli příležitost, jak snižovat budoucí emise, protože vlastně tím, my teď vytváříme zdroje emisí pro další desetiletí s tím, co teď používáme. Důležité tedy je zajistit, a to už se konkrétně dostávám k dopravě, eh, no, musíme do, do, zajistit eh, jako so, dobrou, spravedlivou soutěž mezi jednotlivými druhy dopravy. Proč jsme nezahrnuli ku příkladu kontejnery? Jsou tady určité obavy s prováděním těchto opatření zaříz, týká se to zařízení, kontejnerů, které volně obíhají v rámci Evropské unie. A zejména eh, se jedná o kontejnery, které se potom nakládají na lodě. Nám a eh, přepravují se po moři, čili i tady musíme myslet na, to, na, tento, tento aspekt, když stanovujeme pravidla. Pak je tady eh, důležitý prvek, a to je zákaz předplnění předem zařízení. Tím zase chceme řešit otázky, eh, eh, když se takové zařízení plní mimo Evropské unii, protože vlastně tím by se dalo obcházet naše nařízení o postupném stahování, tím, že by se navýšil import takovýchto zařízení předběžně plněných. A proto je eh, důležité eh, to tady mm, zachovat v takovém velkém rozsahu. Pokud bude třeba to někde doladit, abychom řešili konkrétní situace některých dopravních prostředků, pak zajisté jsme ochotni eh, v takové diskusi pokračovat. Také co se týče zákazu, používat HFC eh, pro eh, servis. Tady bychom navrhli ten limit 5 tun. A my vlastně nemáme v úmyslu nutit eh, hospodářské subjekty, aby nahrazovaly zařízení. Mělo by se to vztahovat pouze na ty aplikace, kde se prostě jenom to chladivo dá vyměnit, aniž by kvůli tomu bylo třeba výrazně měnit celý systém. A pokud bude třeba uspůsobit eh, rozsah působnosti tohoto opatření eh, z tohoto důvodu, tak zase jsme ochotni posoudit takové argumenty. Ostatně už teď se to objevilo v některých pozměňovacích návrhech, které jsme zatím eh, viděli. Pak byl návrh abychom předvídali a abychom udělali úplnou revizi dřív, než jak se to navrhuje. A, a v tomto ohledu bychom vás rádi požádali, abyste bedlivě zvážili, jestli už jsme ve fázi, kdy eh, bude taková eh, zpráva mít být eh, předložena, už bude možné provést nějakou takovou analýzu. Zejména tak, abychom eh, potom zpracovali náležitá opatření v roce 2030, čili Čili musíme eh, zvážit, jestli mm, žádat o zprávu ve fázi, kdy ještě nebude možné předpovědět dostupnost alternativních technologií. A teď se vrátím, nebo nehovořil jsem úplně přesně ve svých odpovědích, ale odkazoval jsem vás na naši studii. A teď tedy jenom něco přesnějšího k e, těm dopadům v našem posouzení dopadu. Na základě e, modelů bylo vypočteno, že dopady na HDP budou činit zhruba 0,009 celkové náklady. Použili jsme dva různé modely k výpočtu eh, například na zaměstnanost. Eh, jeden ukázal na vytvoření sedmi tisíc pracovních míst. A ten druhý model eh, došel k ztrátě 16 tisíc pracovních míst, takže je to kolem nuly. A proto jsme ten dopad popsali jako marginální vzhledem k velkému počtu sektorů, eh, které, eh, kterých se to dotýká. A budou tady samozřejmě také pozitivní dopady na evropský průmysl, který eh, je velice dobrý na vytváření alternativních technologií a jejich prodej. A pomůže to těmto firmám také získat podíl na trhu i na mezinárodní úrovni. Děkuji. Nevím, jestli se k tomu ještě chci vrátit, nebo jestli ne, tak akorát u, zopakuji harmonogram. Takže lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 26. dubna. Hlasovat na výboru pro dopravu se bude 30. května a potom hlasování na výboru pro životní prostředí by mělo být 19. června. Takže eh, pozměňovací návrhy k tomuto 26. dubna. Dále budeme jednat o službách elektronického mítného a systému vynět osobních automobilů v Evropě. Zpráva a pana Higginse pro jednání 59 pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsem eh, na předchozím zasedání už eh, popsal, že potřebujeme racionálnější systém a nastínil jsem eh, problémy se stávajícím systémem, eh, které jsou dané neimplementací eh, komisí hm, té stávající legislativy. Čili děkuji především stínovým zpravodajům za spolupráci. Naše jednání bylo velice produktivní v minulý čtvrtek dopoledne a podařilo se nám tedy sladit řadu pozměňovacích návrhů do šesti kompromisních. V zásadě se situace má tak, že příslušné firmy eh, nebo kolegové mm, nebo i já uznávám, že ty pozměňovací návrhy teď eh, zlepšují můj původní text. Takže spolupráce se stínovým zpravodají byla eh, velmi dobrá a já se těším na um, úspěšné její završení zítra. Jsem otevřen k debatě. Um, někteří poslanci mají výhrady k některým pozměňovacím návrhům. Já jsem sem bohužel teď přijel a bylo jednání uh, před půl hodinou, které skončilo, a takže jestli mají někteří poslanci eh, nějaké připomínky, tak rád. Děkuji panu eh, Higginsovi a teď pan eh, El Kadrawi se přeměnil na ženu, a sice na paní Ayalu Sender. On už dnes tady byl za spoustu lidí. Děkuji, pane předsedo opravdu eh, paní Ayala Sender je eh, v zahraničí eh, ve službách parlamentu a nejdříve poděkuji panu zpravodaji za jeho práci. Samozřejmě jako frakce podporujeme globální přístup zprávy a jeho vůli co nejdříve dosáhnout pokroku tímto systémem interoperabilním, který by měl v Evropě fungovat. A samozřejmě i ještě je třeba vykonat eh, velký kus práce. Eh, když už to říkám, tak ty eh, kompromisy pana zpravodaje samozřejmě ještě vyvolávají určité otázky. Dnes dopoledne jsme ty kompromisy teprve dostali. Za prvé, pokud je o kompromisy 1 a 2 tak eh, vy všichni tady hovoříte, nebo o, o, o, vy tam pokaždé eh, odkazujete na potřebu eh, nového nařízení. My si myslíme, že jedno nařízení by bylo možným řešením, ale existují sice mm, jiné způsoby, jak se dostat vpřed. A mohli bychom tedy říci, že spíše než nařízení bychom mohli hovořit o zákonodárné iniciativě, kromě i jiných iniciativ komise. Protože se shodneme na tom, že je třeba podniknout nějakou iniciativu. Pokud jde o regionalizaci systému, tak eh, si myslíme, že tohle je třeba vnímat jako mezikrok, kdy eh, eh, sousední země mohou spolupracovat na technologické úrovni aby vytvořili eh, interoperabilní systémy, ale eh, nakonec to samozřejmě musí dopadnout tak, abychom měli jeden nebo více interoperabilních, plně interoperabilních systémů po celé Unii od severu do, eh, na jih Evropy, tak aby eh, bylo možné jet po celé Evropě s jednou krabičkou, s jedním mechanismem, s jedním systémem, které budou plně interoperabilní. Tohle je věc, eh, něco, co by se tady mohlo ještě mnohem více zdůraznit. Mezitím také komise může učinit řadu věcí, například tento rok tak eh, je tady konfinancování prostřednictvím eh, programu a tente. Eh, jsou tady technické problémy, které to provázejí, takže tím by se mohla zabývat a připravit jejich řešení. Pokud jde o návrh zpravodaje řešit to satelitními systémy mítného, tak samozřejmě to je možná varianta, nicméně měli bychom eh, se pokusit zůstat technologicky neutrální. Jinak podporujeme výzvu k posunu na eh, systémy eh, založené na ujeté vzdálenosti, protože ty časové systémy se tím vyvíjejí do spravedlivějších Eh, systému. Potom eh, ještě něco ke kompromisu 5. Tam máme ten dojem, že eh, to neodráží úplně tu základní myšlenku ehm, pozměňovacích návrhů, které byly podané. A sice se domníváme, že je tady příliš velký manevrovací prostor pro členské státy. Říkáte, že členské státy si musí mít možnost zavést systém mítného, nebo jestli ho zavést nebo ne a stanovovat z něj výnosy. Vy víte, že parlament vždycky říkal, že bychom se měli pokusit, aby členské eh, státy eh, ty prostředky eh, z tohoto systému investovali do trvalé udržitelnosti dopravního systému. a rád bychom něco takového viděli ve vašem kompromisním pozměňovacím návrhu. Dobrá, teď všechno. Čili globálně to podporujeme eh, ty hrubé obrysy, eh, tu a tam máme nějaké dotazy k vašim kompromisu. Eh, kdyby šlo je ještě trošku upravit, tak by to bylo fantastické. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Hovořím, že nového zpravodaje byl, by se rád zúčastnil osobně, ale bohužel se mu to nepodařilo, proto budu hovořit za něj. A děkuji nejdříve zpravodaji, panu Higginsovi, že delší dobu jsme hovořili o tomto tématu a samozřejmě, že je ve smyslu evropských uživatelů vytvořit evropský systém, který by byl harmonizován. Dnes máme nejrůznější systémy v jednotlivých členských státech. Eh, na jedné straně pan Higince chce, aby v budoucnosti bylo možné si vybrat mezi vnětou a mítným, aby členské státy eh, si mohly vybrat, ale je nutné to připravit tak, aby to bylo eh, také tedy harmonizováno, aby bylo možné tedy vždy vědět předem, co člověka očekává je nutné také rozpoznat znamení doby. To se týká GPS anebo eh, koupě nových mobilů, tak jak o tom hovoří také pan Higgins a jsem ráda, že to bylo začleněno do zprávy. Dále otázka regionalizace. Paní Ayala Sender již řekla, že regionalizace by mohla být mezi krokem. To by bylo eh, dobrou variantou, ale lepší by bylo mít jednotné systémy problémy eh, pro jednotlivé členské státy. Jenom když nějaký region ještě nic nemá, tak by bylo možné postupovat regionálně. Eh, důležité však je eh, zdůraznit dobrou implementaci. To pan Higgins ve své zprávě také výslovně uvádí. Děkuji za dosavadní spolupráci. Lichtenberger. Lichtenberger. Děkuji, omlouvám se, že jsem zde nebyla od počátku. Jednání paralelně probíhá také eh, společný výbor Jury a ženy. Eh, tam jsou ženy v předsednictví, takže jsem musela se zúčastnit zasedání v eh, tomto společném výboru. Ale prosím, nebojte se ničeho. Tam připravujeme kvalitativní ofenzivu. Na téma samotné bych chtěla říci, že děkuji zpravodaji. Skutečně se velmi snažil, aby chom mohli vést dobrou debatu. Debatovali jsme o tom ve Štrasburku a jeden bod je pro mě ještě otevřený. A sice měla jsem takový dojem, že jsme si byli zajedno v tom, že nebudeme mít žádný odkaz na nařízení, ale přesto ve třech kompromisních návrzích je takovýto odkaz nalézám. Eh, já bych se ráda na to ještě podívala. Měla jsem takový dojem, že to vlastně není něco, co by většina skutečně chtěla. A eh, diskutovalo se také o tom, jak jaké kvality má návrh eh, ze z hlediska legislativního. Eh, to však nikdy nebránilo eh, implementaci na úrovni členských států. Čili nebudeme mít lepší šance prosadit společný evropský postup, půjdeme-li cestou nařízení. Takže mám takový dojem, že ale většina nebyla pro takovýto návrh názor a já bych poprosila, abychom se o tom ještě pobavili. Je to pro mě důležité, eh, tedy jestli to tam bude nebo nebude eh, já zde vidíme některé podstatné body, které většinou jsou v kompromisních návrzích. Děkuji za to zpravodaji. A především jde o takovou centrální věc, a sice eh, technologická neutralita to je důležité, eh, aby byla zajištěna takováto technická neutralita, aby nebyly stanoveny určité technologické modely. Eh, to by neumožnilo další inovaci a nakonec by to také bylo něčím, co legislativa by nikdy neměla dělat. Co je však pro mě velmi důležité, je eh, právní realizace. Komise v několika posledních letech pouze pasivně hleděla na situaci, kdy se nic nedodržovalo v členských státech, v legislativních iniciativách a podobně. Takže asi by nepomohlo, kdyby chom znovu ovšem diskutovali a nezajistili, aby bylo možné to právně prosadit. V tomto smyslu je nutné říci ano. Již jsme řekli dostatek slov, nyní je nutné apelovat na komisi, aby eh, realizovala všechny dopady na členské státy. Ještě paní Meissner se zmínila o jednom bodě eh, a to byla myšlenka paní Sender ohledně regionalizace či regionálních iniciativ. Z mého hlediska není jasné, co to znamená, v které oblasti by takovéto regionální iniciativy měly být realizovány. Je to společný nákup mítných systémů anebo vytvoření určitého poloostrova, určitých technologií. Takže než začnu podporovat eh, takováto polořešení, která se stanou z provizoria eh, trvalým řešením, bych je potřebovala zcela jasný popis podmínek. Já si domnívám, že v dnešní systému znalostí by toto nebylo tím správným řešením. Já Děkuji, pan Zílen. Nejdříve bych eh, i, i já poděkoval panu Higginsovi za to, že pracuje tak eh, tvrdě Myslím si, eh, že jsou věci, u kterých eh, tedy eh, nesouhlasím, ale nejdříve bych řekl, že si nemyslím, že by úmysl, nebo že by ten přístup mohl být nezavádět novou, nové nařízení. My si dokážeme představit, že by bylo eh, dobré postupovat jinak. Pokud jde o interoperabilitu, eh, tam eh, se tohle to neřeší. Já nesouhlasím také s tím, aby ve textu bylo, že členské státy musí dávat přednost dálkovým systémům. V Evropské unii existují eh, velice odlišné eh, členské státy s eh, různou situací. Existuje situace, kdy více dnů na hranici třetího státu stojí nákladní vozidla a to je velice škodlivé. Eh, jak v případě první, tak druhé evropské dálniční známky. Takže členským státům musíme eh, dát eh, prostor vybrat si systém, který bude v kompatibilitě s tím jejich systémem. Pokud je o regionalizaci, tak si myslíme, že to lze podpořit, protože potom vzniká interoperabilita v těchto platebních systémech. Jiná varianta by byla zavést eh, legislativu, eh, všechno zjednotit a potom bychom mali dosáhnout žádného výsledku. Takže podporujeme eh, tuto regionalizaci oproti úpravy, kde se vyžadují zásadní úpravy. Paldies, Děkuji. I já bych rád poděkoval a v našemu zpravodaji. A, a rád bych chtěl vyjádřit e, svůj osobní návrh, názor teď. Tenhle e, návrh možná je v e, rozporu s tím eh, všechno eh, sjednotit, ale i já eh, to podporuji, protože jsme všichni hodně odlišní a to zdůrazňujeme i my že státy se liší, liší se hospodářské modely a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby v této fázi to, co říkal pan Zíle, Eh, tedy platilo a zce, aby členské státy dostávaly větší prostor k rozhodování. Děkuji, pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Já srdečně děkuji panu Higginsovi za jeho práci. Přesto bych se chtěl zmínit o jedné věci. V eh, jednom ustanovení hovoříme také o principu eh, způsobitele a Potom z toho také vyplývá to, že bychom potřebovali e, účelové vázání vlastních e, prostředků. Je zde určitý návrh e, textu, který jsem předložil. Myslím si, že by se dobře hodil do bodu 5 a možná, že byste mohl toto propracovat i se stínovými zpravodaji, abychom to, to nalezli i v kompromisním návrhu 5. Ja, vielen Dank. Zunächst mal Pan Klinc, děkuji. Já se omlouvám eh, za to, že jsem musel nechat za sebe hovořit eh, paní Meissner. Byl jsem na jiném zasedání. Eh, abych navázal na to, co říkal pan Koch, bylo by to hezké, kdybychom kdyby se nám podařilo, aby prostředky z mítného skutečně mohly být využity pro výstavbu a opravu silnic. To si všichni přejeme, ale to je v kompetenci členských států. Já se nedomnívám, že bychom my mohli tady přímo zasáhnout. Ano, je to určité přání, to bychom tam měli tady říci a za svou vlastní zemi chci říci, že se skutečně velmi má málo peněz eh, používá pro zlepšení stavu silnic nebo alespoň údržbu. Tolik bod jedna. Za druhé, zdá se mi, že máme velký problém, abychom ty předpisy, které již v minulosti byly přijaty, byly přiměřeně realizovány. Tento problém prosazování v realizaci je problém, který bychom měli i nadále sledovat. E, I komise je vyzvána, aby zajistila to, že se to skutečně uskuteční. Za třetí, před mnoha lety jsme se rozhodli, že velmi eh, rychlou rychle rostoucí hospodářství Evropy eh, bude na eh, založeno na vědomostech, to byl Lisabon 1, ale bohužel jsme nebyli dostatečně úspěšní. Toto téma, o kterém dnes hovoříme, je také tématem, které eh, má obrovský potenciál vědomosti a existují eh, velmi pokročilé mítné systémy. Nevíme, zda eh, na základě toho dnešního postupu budeme prosazovat technický průlom v budoucnosti. Nevím, zda se dostaneme dál na této cestě, anebo zda budeme eh, zablokovávat pouze to, co máme. Potřebujeme interoperabilitu, to je jasné, ale částečně to eh, však bude vyžadovat také určitý kvantový skok v eh, technickém využití. I o to bychom se měli pokusit a nevím, zda by se nám to mohlo podařit. Problém je v tom, že členské státy rozhodují sami o tom, zda zavedou mítný systém, jaký to bude systém, zda na základě času, eh, projeté eh, trasy či vinět a podobně. Bylo by samozřejmě žádoucí, kdybychom zde došli k určitému stejnému standardu a kdybychom eh, mohli překonat ten systém, který máme dnes, který je složen z nejrůznějších malých kousků. Když jedete ze severu na jih, tak jsou zde nejrůznější mítné zóny a je to spíše určitou překážkou pro uživatele. Čili interoperabilita, zjednodušení i platný, platících systémů, třeba možnost zaplatit předem, rezervovat si to předem, to je jistě správný návrh. A poslední bod. Principu je nezbytné zajistit, aby uživatel získal transparentnější přehled o tom, jak vznikají jeho poplatky a jak jsou také využívány. Čili celkem kolega Higgins připravil dobrou zprávu, to je nesporné. Eh, co se týče tedy hlasování, tak to bude poněkud obtížné, ale při propracovávání kompromisních návrhů bychom možná mohli jít ještě kousek dál, aby počet jednotlivých pozměňovacích návrhů byl zredukován, ale to ještě jistě není definitivní stav. Pan Kačin? Děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, práci panu Higginsovi. Já bych eh, chtěl začít takto. Zaznělo tady několik eh, zásad, které by eh, při uskutečnění nám snad život zjednodušily. Myslím si, že je důležité, aby všichni mohli volně se pohybovat po Evropě a aby tady byl jednotný systém čímž myslím, abychom nemuseli stavět, kdykoliv překračujeme hranici a snažit se zjistit, co tam se požaduje. Já si myslím, že je to důležité ze dvou základních důvodů. Za prvé momentálně panuje chaos a bude to ještě chaotičtější, protože když se podíváte, jak vypadají dálnice, je stále více dodavatelů, firm, existují různá eh, veřejno-soukromá partnerství, eh, projekty, které se uskutečňují na základě společné struktury managementu. Tudíž je pravděpodobné, že v budoucnosti bude ještě složitější jezdit po Evropě. Musíme také zajistit eh, soukromí a musíme také vědět, kolik co stojí. To je pro mě důležité. A do jisté míry si myslím, už byla tady určitá reakce na tyto obavy, ale myslím, že se na ten text musíme podívat znovu a já bych eh, se chtěla zeptat nebo požádat pana Higginse, protože já jsem neměl eh, možnost se těmi kompromisy zabývat podrobně, já jsem je teprve viděl před eh, pár minutami, co se regionalizace týče. Tady nemusí jít nutně o zjednodušení, může to věci zkomplikovat. Já na regionalizaci moc nevěřím. A pak by mě zajímalo, zda moje pozměňovací návrh nebo pozměňovací návrh 22, který se týká eh, nadcházejícího evropského nařízení, aniž by se přesně eh, řeklo, eh, co to bude přesně mít za formu, tak chtěl bych vědět, jestli se to do toho kompromisu také dostalo. Myslím si, že nakonec dostaneme harmonizovaný závěrečný text, který to všechno pokryje, protože jinak si myslím, že život na silnicích bude stále složitější. Já moc na ty silniční známky nedám ani eh, na ty poplatky za záspy na silnicích a systém GNS, GM, GMS, takové to systémy, to by mohlo ty dnešní eh, situace eh, vyřešit. Myslím si, že placení by, poplatky by neměly být založeny na času, ale na vzdálenosti, čili ať uživatel a kdo, znečišťovatel úměrně tomu platí. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji paní panu Higginsovi za jeho konstruktivní zprávu a také děkuji členům za návrhy, které tady zazněly. Já to řeknu stručně. Myslím si, že některé pozměvací návrhy eh, například, aby se eh, přešlo i na jiné kategorie vozidel při tom spoplatnění, tak eh, s tím velice souhlasíme a my bychom spíše byli pro mítné založené na zálenosti. A také by se měla pokud možno zachovat flexibilita pro členské státy, aby stanovily výši poplatku, snad s výjimkou z těch poplatků za zácpy na silnicích. Také jsem zasně, slyšel určité eh, kontraverzní eh, návrhy, Týká se to regionálního přístupu, někteří zase si myslí, že to by zhatilo ten cíl celoevropského pokrytí. Já si myslím, že opravdu celoevropské pokrytí je nadále cílem komise a budeme sledovat regionální projekty, abychom viděli, že je možné je rozšířit na celou Unii. A e, chci říci, že v rámci transevropské sítě v současné výzvě opravdu máme takové regionální projekty, které pokrývají zhruba 70 území Evropské unie a doufáme, že se to bude dát rozšířit i na zbytek, eh, pokud samozřejmě to projde hodnocením. Nicméně jsou tady minimálně dva pozměňovací návrhy, které nám připadají poněkud problematické. První, nevím, jestli teda to bylo zapracováno i do kompromisu, to jsme neviděli, byl to původní návrh čtvrtý, čtvrtý čtrnáctý, týká se to Eh, práva vlastníků silnic, přičemž podle nás to nejsou pořádní vlastníci, aby dostávali zaplaceno za používání a za eh, služby, za servis služeb. A někteří to definují hodně široce. Někteří mají pocit, že mají návrh na, názor na eh, podíl ze všech příjmů, ze všech služeb přidávajících další hodnotu a uvažují se tak, že takovéto služby s přidanou hodnotou mají komerční hodnotu pouze proto, že ty vozidla obíhají na jejich silnicích. Takže když tam bude hrad nebo restaura, restaurace pěkná, tak to už by mělo eh, zavdat příčinu k takovému pří, příplatku. To myslím není přijatelné. Pak, co je tady také problematické, eh, je, myslím si, že pozměňovací návrh 7 přeceňuje hlavní eh, potíže z EETS. Je tady jenom pár technických specifikací, které bude třeba finalizovat Eh, ale opravdu je jich jenom pár a velká většina těch technických specifikací už jsou k dispozici a Sen Selnelek už to vlastně schválil. Takže eh, nejedná se o celkového systému, že, eh, ale spíše toho implementace. Ta by se měla zjednodušit pro poskytovatele EETS. Z tohoto hlediska si myslíme, že zpráva opravdu dobře tuto věc zohledňuje a proto si myslíme, že k tomu potřebujeme jenom pár počítačových programů, nic složitého na tom není. Nakonec bych chtěl zúraznit, že pokud eh, bude pokračovat pokrok při zavádění EETS a nebude to ale uspokojivé prostřednictvím regionálních systémů, pak určitě komise v případě potřeby přijde s novou eh, na, za zákonnou iniciativou. Ale my jsme docela optimističtí na základě poslední posledního předloženého návrhu. Myslíme si, že jdeme na dobré cestě, že eh, eh, je pak tady ještě další věc, která by to mohla eh, mohla zlepšit. Máme samozřejmě, že už hodně pozměňovacích návrhů a určitě by členské, státy, jde tedy o to, aby členské státy dostaly takový návrh, který bude možné potom implementovat. Nám jde o to, co už tady bylo řečeno předtím, že provádění je třeba sledovat, abychom věděli, co se děje v praxi. To je z mé strany vše a znovu děkuji panu Higginsovi a ostatním členům tohoto výboru za velmi užitečné poznámky. Děkuji, pana, pana Higginse. Chce tak tomu něco? Děkuji. Ano, já bych začal od posledního řečníka, který hovořil za komisi. Já v podstatě souhlasím se vším, co tady komise řekla, zejména mítné na základě vzdálenosti, taky to podporuju. A pak, eh, co se týče regionalizace, ta tady zazněla už párkrát. A původně eh, už tady bylo řečeno, že tato situace v souvislosti s regionalizací, my to nevidíme jakožto trvalý, ale přechodný krok. Je to přechodný dočasný krok, je to způsob, abychom se dostali tam, kam chceme. chápete co tím myslí? Pokud je o poznámky komise ohledně práv vlastníků silnic, aby je dostali zaplaceno. A, a problém je s těmi službami, které jsou na to vázané. Já souhlasím s tím, co řekla komise, že by to bylo složité. A my bychom doporučovali mínus u tohoto návrhu za EPP. Pak eh, a pozměňovací návrh 7, to je o politické vůli v podstatě. A pak eh, souhlasím s tím, co říkal pan Klins, kompromis 1, to nám vytváří problém v souvislosti se stávající směrnici a ta, ta směrni, teď směrnice versus nařízení. My jsme zatím měli směrnice, ale ta v zásadě vůbec nefungovala. Ta se obrátila proti nám. To si jistě členové uvědomují. Čili my neříkáme, že nezbytně potřebujeme nařízení, ale my jenom říkáme, že by to měla být alternativa, jedna legislativní alternativa, ale mělo by se to použít jenom jako poslední prostředek, pokud nedosáhneme pořádného provádění a zatím to pořád, provádění bylo ten hlavní problém. Pak eh, pan Alkadroj zase eh, hlavně mluvil paní Lichtenbergerová také vlastně hovořili o tom, že slovo nařízení se opakuje třikrát v kompromisech. Ano, je to tam, ale je to tam jako alternativa, možnost, ne jako něco povinného. Pokud je o další věci, které tady byly zmíněny, kdo to byl, Aha, eh, že to má být technologicky neutrální. My nepředpisujeme, jaký to má být eh, systém. Chceme ale komisi, aby, od komise, aby to zkoumala a aby něco navrhla. My neříkáme, že jeden systém je lepší než eh, jiný, že nějaký jeden je nadřazený všem ostatním. To nemusí takhle být. Pokud je o paní Meissner, ta hovořila za pana Klince, než jsem přišel, zase mluvila o regionalizaci, jak jsem říkal, to chápeme jako ne, jenom přechodné opatření. Paní Lichtenberger, eh, nařízení by ukázalo, že to myslíme vážně, to souhlasíme. A jestliže komise pozitivně nezareagujeme, pak budeme pokládat za nezbytné, že budeme trvat na nařízení. A jak už jsem říkal, Nařízení zatím tady nebylo, za to je tady směrnice a výsledek je takový, že jsme se nedostali nikam. Já úplně souhlasím také s panem Kokem, co se týče se zásadou znečišťovatel platí versus uživatel platí. Nakonec eh, to, co říkala paní Lichtenberger, jde všechno o prosazování. Je to jistě skvělý dokument, všem nám jde o to tež ale prostě v posledu všechno je to o prosazování, aby se to také stalo. A e, tady se na to musí sejít komisá členské státy. Děkuji, pane Higginsi, a hlasovat se bude zítra a tím se dostaneme k, dostáváme k závěru dnešního programu a za pět minut budeme pokračovat schůzí koordinátorů.